zítra v 11.30. Plenární zasedání se bude opět konat od zítřka od 9 do 14 hodin a od 15 hodin do 23 hodin. Pořad jednání je k dispozici na internetových stránkách parlamentu a byl také vydán tiskem.